Good morning. Dobré, rádo, eh, dobré ráno přeji ve spolek. Vítejte na zasedání našeho výboru. Promiňte, prosím. And I, <laughs> and as I promised yesterday, jak jsem včera již slíbil, Zahájíme eh, schůzí hlasováním přesně v 9 hodin, ale eh, je mi velice líto, že jsem tento slib nedodržel, protože je již minuta po deváté. Příště budeme lepší. Slibuji vám, že budu přesnější. Nicméně vzhledem k tomu, že ehm, máme málo času, musíme se hned pustit do hlasování. Takže jak eh, známo, začneme s právou eh, Bauer. Jde o zásadu eh, stejné mezdy, stejného odměňování pro muže a ženy. Začneme tedy hlasovat. Jste všichni připraveni? A prosím o klid, o někud eh, větší klid. Dobře. Prosím, abyste se sklidnili, eh, když budeme hlasovat, abyste byli klidnější. Děkuji. Začneme eh, pozměňovacím návrhem 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 33 pro? Ne, promiňte, employment 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to musíme prověřit elektronicky, takže prověřujeme Employment 1, Employment 1, zahajuji hlasování, končím hlasování. Ještě jednou to musíme zopakovat. Zahajuji hlasování ještě jednou. Hlasovali všichni, takže končíme hlasování. Je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to musíme prověřit. Ještě jednou prověřujeme zněvací návrh 34, zahajuji hlasování. Ještě minutku možná jednu vteřinku, to bych ještě povolil. Končím hlasování. Schváleno jednoznačně. Pozněvací návrh 35 odpadá. Ne, promiňte, omlouvám se, říká předseda. Hlasujeme o pozivacím návrhu 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Employment 15, o tom nehlasujeme, takže přecházíme hned eh, k návrhu 32. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to opět musíme prověřit. Employment 37. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování k návrhu 37, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 36. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 38 eh, ve dvou částech. To dílčí hlasování napřed první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to zamítnuto, ale prověříme pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 42. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 eh, bylo staženo, takže pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto. Takže můžeme přistoupit ke kompromisnímu návrhu 9. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 a 47 odpadají. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To znamená, eh, pozměňovací návrh 47 a 40 odpadají, takže 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Pozměňovací návrh 51 ve třech částech dílčí hlasování. První část Schváleno. Druhá část. Pro, proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo obtížné poznat, jak to dopadlo, takže prověříme pozměňovací návrh 51, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část dílčího hlasování. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 odpadá, takže hlasujeme o kompromisním návrhu 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 odpadá a employment 35. O první části nehlasujeme, druhá část odpadá, takže přestupujeme k Employment 48. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 odpadá, 54 hlasujeme. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 13, 14, o tom se nehlasuje, takže 16 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme prověřit. Návrh Employment 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Employment 28, 34 a 33 odpadají, takže hlasujeme o Employment 50 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. Takže prověříme ještě jednou bod 50, employment 50. Zahajuji hlasování. Bod 50, employment 50. Končím hlasování. Je to schváleno. A Tady máme sérii pozměňovacích návrhů employment, o kterých se nehlasuje, takže můžeme přejít hned k návrhu 53. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A e, další e, řada návrhů, o nichž se nehlasuje, takže přistoupíme hned k pozměňovacímu návrhu 56. 56, to je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, nebo prověříme napřed 58, navrhujete? Dobře, takže prověřujeme návrh 58, zahajuji hlasování. A končíme hlasování, je to schváleno. totiž mám nové brýle dnes ráno, takže možná, že v tom eh, vězí ten problém. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60 odpadá. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 odpadá. 62 pro, proti, Zdrželi se? To bylo skutečně obtížné poznat, takže prověříme ještě jednou návrh 63. Zahajuji hlasování. A končíme hlasování. Zamítnuto. 64, pardon, pardon, 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 65, to je ústní pozměňovací návrh. E, jsou vůči tomu námitky? Ne, nikoli, takže můžeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 66 ve dvou částech, je to dílčí hlasování. Takže začneme první částí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, jednoznačně zamítnuto. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 37 odpadá, takže 69 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme prověřit. 69, ještě jednou prověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21, 25, o nich se nehlasuje. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 73 odpadá, 74 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 kdo je pro, proti, zdrželi se Schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 78 byl stažen, takže 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 odpadá, employment 5 o tom se nehlasuje, takže employment 52a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to musíme prověřit. Prověřujeme návrh employment 52a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže můžeme hlasovat o návrhu Employment 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 82. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále 4, 24 a 26 a 27 employment, o nich se nehlasuje. A dále 83, kdo je pro, proti, Myslím, že to bylo e, zamítnuto. Takže hlasujeme 83. Schváleno. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Employment 52. CD o těch se nehlasuje, takže hlasujeme o 52b pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále employment 52f, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pokračujeme 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 18, o tomto návrhu se nehlasuje, takže 86. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 87. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme. Prověříme návrh 87. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo obtížné rozpoznat, takže prověříme ještě jednou návrh 88. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Dále máme dva shodné pozměňovací návrhy 89 a 90. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 11 a 20 odpadají, takže hlasujeme o návrhu 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, 4, 5 odpadají, takže kompromisní návrh 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 a 7 odpadají, takže um, postupujeme dále. 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 2, o něm se nehlasuje, takže pozměňovací návrh 9. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme, dobře, prověříme úvodní ustanovení 12, pozměňovací návrh 12. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, pro, proti, zdrželi se, myslím, anebo to prověříme, prověříme návrh 14, zahajuji hlasování. A končím hlasování. zamítnuto. Jednoznačně zamítnuto, ale vy jste nezvedali ruce dostatečně zřetelně a viditelně. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromisní návrh 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. To znamená 19, 15, 30, 29 odpadají. Takže Přistupujeme ke kompromisnímu návrhu 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, 9, 10, 17 odpadají, takže employment 3, ale ne, promiňte, to je také již pokryto, takže pokračujeme pozměňovacím návrhem 18. Kdo je pro, proti, zdrželi se, to bylo obtížné poznat. Musíme prověřit pozměňovací návrh 18. Myslím, že to eh, bylo zamítnuto, ale prověříme. Zahajuji hlasování a končíme hlasování. It's rejected. Zamítnuto. Pozměňovací návrh Pozměňovací návrh 20. Those are in favor. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 byl stažen, takže kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 25. 25. Ale promiňte, promiňte, prosím. Chcete-li o věcech eh, diskutovat, prosím vás, mimo eh, tuto místnost. Děkuji vám. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 25. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? To budeme muset prověřit. Prověřujeme pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. A hlasování skončilo. Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 26 odpadá, stejně tak Employment 31, takže pokračujeme pozměňovacím návrhem 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme 27. Dobře, takže zahajuji hlasování o návrhu 27. Hlasovali všichni takže můžeme uzavřít hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Domnívám se, že to budeme muset rovněž prověřit. Zahajuji eh, pro hm, hlasování o návrhu 29. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30, 31 odpadají, takže máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Elektronicky zahajuji tímto hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Chybí nám jeden člen, ale končíme hlasování. Jednoznačně schváleno. Takže děkuji srdečně zpravodajce a blahopřeji. Thank you. hello, hi. Okay, we are now moving... Dobře, nyní přejdeme dále k dalšímu bodu na hlasovacím seznamu, což je návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se pozměňuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU. Začneme hlasovat o pozměňovacím návrhu 20. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 21. Pro? Ten byl stažen. Na mém seznamu to není uvedeno. Takže pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že bychom to měli ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 23. Budeme hlasovat ve dvou částech. Dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom to měli ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu 6. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. Nyní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. To znamená, že padá pozměňovací návrh číslo 8 a přejdeme k návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 26 padá. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím pádem padají návrhy 35 a 36. Nyní návrh 37 a 38. To jsou identické pozměňovací návrhy, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1. Kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Budeme eh, hlasovat o části pozměňovacího návrhu 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o usnesení celkově. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dokument je přijat. Blahopřeji zpravodajce. We done? Nyní budeme hlasovat o dalším bodu na pořadu jednání, což je drobný a řemeslný rybolov a reforma SRP. hlasování bych chtěl poprosit o klid, protože jinak uh, europoslanci neslyší, co říkám. A já jsem tady kvůli vám. Takže pozměňovací návrh 12. Začneme hlasovat o návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13 a 14 padají. Nyní návrh 16. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 23. Pro, proti, zdrželi se, to, myslím, budeme muset eh, ověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování o návrhu 23. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 26 a 27 padají. Kdo je, eh, eh, návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 a 19 padá, nyní kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 22, 32 a 33 padají, nyní kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je také těžko říct, budeme to muset ověřit eh, elektronicky. Hlasujeme o návrhu 34. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že padají návrhy 2 a 4 a přijdeme k návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o usnesení celkově. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dokument je přijat. Blahopřeji zpravodajce. další bod. Je konečné hlasování o nařízení, které se týká rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů manželství. Začneme pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování o návrhu 7. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také těžko říci, takže to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 8. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opravdu se musíte hlásit, tak abych to viděl. Jinak budeme muset elektronicky hlasovat o každém návrhu. Já si nejsem potom jist a trvá to dlouho. A já to neurychlím, paní Tomsnová, budu to dělat tímto způsobem, tak, aby všichni věděli, co se děje, i když vy víte, co se děje. Takže zahajuji hlasování o návrhu 8. Končím hlasování. Přijato. Vidíte? A když já nevidím, je to na vás, abyste se přihlásili, tak abych já viděl. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, myslím, že je to přijato. To znamená, že nyní budeme hlasovat o části. Pozměňovací návrh 35. O části 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme 35 elektronicky. Kdo je pro? Hlasujeme o 35. Kontrolujeme číslo 35, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 12. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 12. Ověřujeme dvanáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato, ale ověříme si to. Hlasujeme o návrhu 13. Končím hlasování. To je nemožné. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25. Kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 27. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, to si budeme muset ověřit. Hlasujeme o návrh 28. Končím hlasování a zamítnu to. Nyní přejdeme k návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme si to. Hlasujeme elektronického návrhu 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodajce. Next final. Další návrh je třetí víceletý akční program Unie v oblasti zdraví na období 2014 až 2020 pod názvem Zdraví ve prospěch e, růstu, návrh usnesení. A tam se zdali bychom mohli hlasovat blok o tomto bodu s výjimkou prvního bodu. Dobře, takže napřed pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní celý ten zbytek pozměňovacích návrhů blok pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní tady máme návrh ehm, Evropského parlamentu a rady o nástroji předvstupní pomoci. Opět se táží, zdali můžeme hlasovat en bloc. Dobře. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dalším bodem je návrh zřízení nástroje stability, návrh Evropského parlamentu a rady. Můžeme i o tom hlasovat en Dobře, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní e, máme e, návrh zprávy o paktu o sociálních investicích, reakce na krizi. Můžeme i o tom hlasovat en ano či ne? Ano, takže budeme hlasovat o celém návrhu Amblok s výjimkou 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. Yeah, then we have the, uh, made the final vote. So, thank you. Thank you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 Za chvíli přejdu do švédštiny, ale chtěl bych se vrátit k bodu, který jsme ze včerejška přesunuli na dnešek. Jedná se o zřízení nástroje evropského sousedství. Opět eh, prosím o klid v sále a paní komisařka Redingová dorazí na půl jedenáctou, eh, takže Máme téměř 40 eh, minut eh, času, ale navrhuji, abychom nyní předsunuli bod 7 ze včerejška a eh, dávám tímto slovo paní Boskur a prosím, abyste byli laskavě tišej. Můžete se bavit venku v předsáli, je tam hodně prostoru. Děkuji, milý pane předsedo tomuto tématu. Eh, Evropská komise eh, vyvinula eh, nový nástroj evropského sousedství Jedná se tedy o rozvoj eh, přátelských vztahů. Tento nástroj podpoří více partnery, kteří jsou odhodláni budovat demokratické společnosti a realizovat reformy. Eh, jde o více za více a eh, také o více odpovědností v budoucnu. Evropský nástroj sousedství bude také sladěn s novou vizí ENP, Evropského evropské politiky eh, sousedství. Já jsem eh, konzultovala eh, ženy v Švédsku, které potřebují větší pomoc a podporu v diskusích se svými evropskými sousedy a proto chci budovat mosty mezi evropskými zeměmi a evropským sousedstvím. Připravila jsem deset pozměňovacích návrhů, které dávají najevo jasně, že Evropská unie by měla podporovat Eh, rovné postavení mužů a žen, což je samozřejmé, měla by posilovat účast eh, žen eh, na trhu práce, ve vzdělávání, v politice, měla by projevovat nulovou toleranci vůči, nenás, vůči násilí proti ženám, boj proti beztrestnosti, boj proti obchodování s lidskými bytostmi, boj proti nuceným sňatkům, mm, ochrana zdraví, měli by eh, podporovat eh, účast žen eh, v společnosti, v občanské společnosti, nevládních organizacích a tak dále. To je vše z mé strany k tomuto tématu a těším se na vaše připomínky. Thank you very much for that. Děkuji vám za to. Já jsem avizoval, že zanedlouho přejdu do švédštiny, to se stalo a tímto zahajuji diskuzi. Máte-li eh, poznámky, připomínky, komentáře k tomuto tématu, máte nyní eh, vhodnou příležitost. OK, je som Zdá se, že se nikdo nehlásí. Je zde někdo za komisi, kdo by se chtěl ujmout slova? Okay. Eh, eh, ovanligt. I, I sådana fall så får jag helt enkelt bara tala om eh, vill... Takže se táží paní Boskot, zda by chtěla něco dodat. Děkuji. Chci pouze eh, říci, že doufám, že je to znamení, že všichni můj návrh podporují a tím je to naprosto v pořádku. Ano, určitě to vnímejte jako dobré a pozitivní znamení. Takže bych ještě jednou zopakoval náš eh, časový eh, harmonogram. Eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je do 6. května do 17. hodiny a 30. května pak proběhne hlasování a výbor pro zahraniční věci bude o tom hlasovat 7. července. Tím pádem můžeme opustit i tento bod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 rapporterat. Snad bychom se mohli nyní věnovat bodu, který eh, máme zařazený později v programu a sice jde o zájezd nebo cestu delegace do Spojených států, která se konala před dvěma týdny. Eh, já ale bohužel nemám nyní k dispozici dokument, Ett ögonblick. Vi skulle inte ta den här punkten nu, så jag blev lite... Takže bohužel se nemůžeme věnovat tomuto bodu v této chvíli. sådär ja, då så. Jag ber hemskt mycket om ursäkt men vi var inte riktigt beredda att det gick så. Takže já prosím za prominutí. Skutečně jsem eh, nepočítal s tím, že eh, proběhneme programem tak rychle, takže jsem si eh, ten dokument nepřipravil. Od 2. do 4. dubna, jak známo, jsme navštívili Spojené státy americké za výbor. Jsem to byl já, dále paní Kraca, paní Ronzili z EPP a paní Ovír e, za ALDE. Vzali jsme i s sebou i e, zástupce sekretariátu, spolupracovníci ALDE a několik tlumočníků abychom zajistili bezproblémový průběh cesty. První den jsme pobyli v New Yorku, eh, kde jsme se sešli s Margot Waldströmovou, eh, která také právě pobývala eh, v Americe a jako příslušná komisařka pro oblast lidských práv Jednali jsme eh, s různými zástupkyněmi a zástupci ženských organizací, s paní Půlí například, která je eh, zástupkyní eh, ředitele organizace European Women, Evropské ženy a Měli jsme setkání s obci, kteří se zabývají nejrůznějšími tématy, eh, například násilí proti ženám, eh, stejné odměňování eh, mužů a žen, ochrana životního prostředí a tak dále. Myslím, že ta setkání byla pozitivní, navázali jsme i e, za výbor e, dobré kontakty a dále jsme pokračovali v cestě do Washingtonu, kde jsme se sešli s celou řadou zástupců vlády. Mám na mysli zástupce ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce, a také jsme absolvovali setkání se zástupci nevládních organizací. Šlo nám zejména o to, jak pracují a jakým způsobem bojují za rovné postavení mužů a žen. Pan prezident Obama v roce 2009 zahájil iniciativu na podporu práv žen, což je věc, která eh, podléhá první dámě Spojených států amerických. A chtěl bych nyní um, vybídnout paní Kraca, aby také um, doplnila um, tento referát. Chtěl bych ještě uh, říci, že lze vyvodit už i nyní několik závěrů a sice například to, že USA se z části uh, nacházejí ve uh, stejné situaci jako my. Panují tam různé platy, mezi, teda odlišné platy mezi muži a ženami na trhu práce. Setkáváme se tam také s projevy násilí vůči ženám ženám, stejně tak jako u nás. A já sám pro sebe jsem si vyvodil eh, závěr ohledně postavení žen na trhu práce, totiž mám za to, že ženy ve Spojených státech se potýkají eh, s větším počtem problémů než ženy v Evropě. Eh, mají mnohdy nižší kvalifikaci a musí vynaložit mnohem více úsilí, aby se eh, vzdělali a měli možnost navštěvovat eh, kurzy dalšího vzdělávání, aby vůbec získali přístup ke vzdělání. Ze strany USA panuje skutečně přání o těsnější vztahy, o rozsáhlou výměnu zkušeností mezi Evropou a USA a konkrétně mezi americkou vládou a naším výborem. A to je něco velmi pozitivního. Mám za to, že bychom mm, měli dále uvažovat o dalších cestách a způsobech spolupráce, o výměně zkušeností a poznatků. A závěrem ještě jedna poznámka. Ukazuje se, když e, e, jsme se e, setkali s organizací Bílý kruh pro ženy a dívky, jak je naše práce zde v Evropském parlamentu vysoce oceňována. Jant. Zástupkyně eh, tohoto bílého kruhu nebo bílé rady pro ženy a dívek, dívky se dostavila na to setkání ehm, o něco později, protože eh, měla předtím schůzku s první dámou. Ehm, velmi se omluvila za toto spoždění eh, a po půl hodince nás opět musela opustit, protože pospíchala na další setkání s první dámou. Ale samozřejmě, že jsme ji omluvili a prominuli jsme jí to. A nyní má slovo paní Kraca, pokud eh, by chtěla něco eh, dodat. Děkuji. Předně bych chtěla uvést, že iniciativa k této cestě eh, do eh, Spojených států s dvojím cílem byla velmi pozitivní. Jednak jsme se setkali se zástupci eh, mezinárodních organizací, ale také se zástupci americké vlády. Byla to velmi dobrá iniciativa. Posloužila k zviditelnění a transparentnosti a také ukázala, že jsme mohli mm, Ameriku, americké zástupce informovat o roli Evropského parlamentu a konkrétně o práci našeho výboru. My jsme vystupovali jako jakési vyslankyně Evropského parlamentu a to nejenom eh, v rámci činnosti našeho výboru. Takže srdečně vám děkuji ještě jednou za vynikající vedení naše, naší delegace v USA, za vynikající reprezentaci a chci také poděkovat eh, našim spolupracovníkům eh, za vynikající organizaci. Ehm, provázeli nás od začátku do konce. Ehm, my jsme zjistili, že evropský sociální stát. Navzdory útokům, které zažívá mm, na pozadí ekonomické a finanční krize a různých ekonomických neschůdností, eh, přece mohl být přiblížen, zprostředkován eh, Spojeným státům. A Eh, zjistili jsme, že my máme k dispozici určité eh, poznatky, určité odborné know-how, eh, které je daleko více rozvinuté než v USA. Členské státy mají prostě k dispozici mnohem lepší postupy a procesy, jak řešit tuto problematiku než USA. Existují organizace, jako například nevím přesně, jak se ta instituce jmenovala, byla to určitá eh, rada žen podnikatelek, která působí v USA skutečně si nevzpomínám na eh, název, ale eh, tato organizace projevila obrovský zájem o těsnější spolupráci s námi, protože oni vyvinuli program o informování žen v řídících pozicích a mm, rádi by věděli, jak eh, my v Evropě v tomto ohledu postupujeme. My jsme, já osobně jsem měla již předtím kontakty s americkými organizacemi žen. Vždy šlo o posílení dialogu, o eh, větší informovanost eh, Evropy. Já se domnívám, že tyto dobré vztahy, které jsme eh, navázali, eh, bychom měli dále využívat, eh, měli bychom skutečně zintenzivnit ten transatlantický dialog a možná, že bychom, pane předsedo, mohli zpracovat jakousi iniciativní zprávu o tom, jak zahrnout otázku genderových eh, eh, témat do transatlantického dialogu. Myslím, že prožíváme velmi zajímavou dobu. Eh, mezinárodní hospodářská soutěž je čím dále tím intenzivnější a problémy, které zažívají Evropané i Američané, nás zbližují. Jde o překonávání hospodářské krize, o zmírňování důsledků této eh, krize. To vše se projednává na úrovni G20, G8 a eh, tato témata nás eh, zbližují. Ten zájem bychom měli využít. Za druhé musíme na to dojít, protože musím ještě k lékaři, ale přece jenom jsem chtěla ještě jednou v této souvislosti poukázat na jeden bod. Bylo nesmírně zajímavé, jak výborně byly připraveny i na naše společné setkání, jakož i témata, o kterých jsme diskutovali témata týkající se hospodářské spolupráce a podpory. Tyto programy bychom měli udržet a tuto cestu zopakovat, protože to může jedině posloužit naší práci. Děkuji. Eh, ordet fritt om det finns någon fråga. Děkuji mnohokrát, takže zahájíme diskusi. Nevím, jestli k tomu máte nějaké poznámky. Prosím, paní Gormaj. Ano, já jsem bohužel nebyla součástí delegace, nemohla jsem jít do Washingtonu, protože eh, jsem se účastnila jiné události s jiným výborem. A měla jsem tu čest spolupracovat zase s jinými kolegy. Ale chtěla bych zdůraznit to, že podporuji vaši myšlenku, tedy to, že vypracujeme eh, zprávu z vlastní iniciativy. Také je pravda, že my máme kancelář ve Washingtonu a to dokazuje, že Evropský parlament bere jejich eh, myšlenky vážně a také sledujeme, co se děje. Samozřejmě bylo by skvělé, kdyby zástupce, zástupkyně z Ameriky, která navštívila e, náš výbor minulý týden, navštívila parlament, tedy je důležité, aby se znovu dostavila a aby znovu mohla s námi debatovat v našem výboru. Takže pokud byste ji někdy mohli pozvat, například někdy na podzim, bylo by to zajímavé. Mohli bychom tak eh, diskutovat o rozvojových cílech a mnoha dalších věcech. Já jsem navštívila Spojené státy před několika měsíci a setkala jsem se tam s eh, veliteli jednotlivých odborů, šéf jednotlivých odborů, a oni mi sdělili, že by s námi opravdu chtěli spolupracovat. Říkali, že Evropský parlament je pro ně klíčový, protože nikdy není dostatek podpory pro ženy na světě. Takže já myslím, že by bylo skvělé, kdyby se mohli dostavit k nám do Evropského parlamentu a mohli by vidět, kolik my toho děláme v této oblasti. A také bychom se mohli zaměřit na to, jak spolu ještě více spolupracovat. Takže, pane předsedo, byla jsem trochu zklamána, že jsem se k vám nemohla připojit. Ale chtěla bych využít této příležitosti, protože toto je poslední den pro Armeltu jako eh, předsedkyně, takže já bych vám chtěla poděkovat za spolupráci v rámci tohoto výboru. Vykonali jste skvělou práci a doufám, že budeme moci spolupracovat i nadále. Ještě jednou jsem jenom chtěla říci, že jsem vám vděčná. Znala jsem vás eh, z jiného výboru Vím, že jste velice angažovaná, pilná mladá žena, která se věnuje těmto otázkám rovnosti žen. Takže já doufám, že budeme moci spolupracovat v budoucnu a že nás v tom podpoří také pan předseda. Děkuji. Tak se mycket för Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli máte ještě někdo nějaké připomínky. Dovolte, abych eh, vám ještě jednou připomněl, že mm, chcete-li o tom sepsat zprávu v rámci našeho příštího pracovního programu, tak samozřejmě budeme muset pohovořit o tom, jak bychom to měli tedy přesně uspořádat. Eh, mohu rád podepsat dopis dopis předsedkyně delegace pro, před, pro styk s USA a zprostředkovat jí naši žádost, také náš zájem Můžeme také všem podat zprávu o tom, co jsme tam dělali. Tím pádem bych uzavřel tento bod. Paní komisařka dorazí až půl jedenácté, takže na chvíli přerušíme naše zasedání a budeme pokračovat v 10.30. Okay, welcome everybody. Vítám všechny a opět přecházím do švédštiny. Prosím, abyste si nasadili sluchátka. Moje švédština je totiž tak jasná a zřetelná, že ji tak jako tak porozumíte. Dobře. Takže srdečně vítejte Eh, vítejte zejména vy, paní komisařko Redingová. Nesmírně nás těší, že jste přišla mezi nás. Eh, je to tak, že hm, na základě této výměny, kterou provádíme pravidelně, chceme zůstávat v kontaktu s komisí a máme velikou radost, že eh, máme nový balíček, který komise vypracoval a my se jim také zaobíráme a doufáme, že se nám podaří společně s radou najít eh, dobrá řešení. Samozřejmě hraje tady velikou roli, jak se nám podaří z těch žádostivých cílů dosáhnout. Nám se jedná samozřejmě o genderovou problematiku u toho pracovního programu. Nesmírně nás těší, že jste dnes přišla mezi nás a samozřejmě se těšíme na to, co nám řeknete. Jedná se o nejrůznější oblasti v pracovním programu, například o násilí eh, a zejména násilí páchané na ženách a váš návrh se týká také určité kompenzace či skloubení rodinného a pracovního života. I tady komise hraje na základě svého návrhu velice důležitou roli. A dnes dopoledne se nám také jednalo o hlasování nad velice významnou zprávu a sice stejné platy za stejnou práci. Tady bude ještě třeba lecos udělat, abychom se dostali dál v této oblasti, protože tady eh, se dlouho nic nedělo, dlouhé období. To je vlastně zpráva, která už je trošku zastarala a výbor se domnívá, že by se ještě s tím měl něco podniknout, protože je to také určitý základ pro diskriminaci žen na trhu práce. Pak, když tady máme nějakou příliš velkou mezeru mezi platy, tak to má dopad na život žen kupru eh, hospodářské nezávislosti ženy a hraje to také role po pozdější propočet důchodu a tak dále. Těší nás, že jste zde mezi námi a velice se těšíme na diskusi s vámi. Máte slovo. Děkuji, vítejte. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Jak víte sám ze zkušeností, že tento strukturovaný eh, dialog je příležitostí Eh, zmapovat stávající situaci a podělit se o názory, jak eh, pokračovat na základě eh, získaných zkušeností z posledních let. Já velice oceňuji úsilí výboru rozvinout politiku a agendu rovného postavení mužů a žen v Evropě. Dovolte, abych eh, se věnovala několika tématům. Eh, za prvé oběti. Eh, vy jste výrazně podpořili jednání o směrnici o minimálních právech pro oběti. Hlasovali jste o této důb o té důležité zprávě paní Parvanové a ehm, Jiménez Becerril, také jste eh, pokročili v trialogu, takže eh, věci postupují eh, dobře. A věřím, že i s pomocí zpravodajů dosáhneme realistického textu, vyváženého textu. Chci poděkovat vám, teda parlamentu, eh, za to, eh, že jste eh, také věnovali pozornost problematice násilí páchaného na ženách v rámci zprávy. Myslím, že to je rovněž jednou z priorit strategie komise k rovnému postavení mužů a žen. K tomu zařazují i EPO, My jsme eh, měli nebo získali i dobré výsledky eh, v oblasti evropského ochranného příkazu eh, v rámci trestního řízení. Nyní to musíme zahrnout ještě i do občanských věcí. Jak víte, ne všechny členské státy mají ochranné příkazy v občanských věcech, některé ani ne v trestních. Takže je zapotřebí aby všechny členské státy měli tento ochranný eh, příkaz jak v oblasti občanských věcí, tak trestního řízení. A jsem velmi vděčna paní zpravodajce Parvanové za její úsilí eh, v tomto ohledu a také eh, za workshop, který nedávno proběhl z iniciativy vašeho výboru. Bylo to důležité, protože nám eh, to pomohlo pochopit, eh, jaké různé opatření se uplatňují v různých členských eh, zemích a jak musíme postupovat, abychom překlenuli rozdíly mezi těmito opatřeními. Protože žena, která je ohrožena, jí eh, samozřejmě nezáleží na eh, právních jemnostkách eh, jednotlivých legislativ. Ona se prostě chce dovolat práva a nápravy. Takže děkuji za tento workshop, protože toto budoucí nařízení bude muset reagovat na tyto rozdíly a bude muset sjednotit všechna ta ochranná opatření otázka eh, ženské obřízky. Chtěla bych vás informovat, že finanční podpora byla eh, v letošním roce vyčleněna na implementaci nadnárodních eh, projektů. Ehm, tyto finanční prostředky poplynou ehm, organizacím, které ehm, bojují proti násilím páchaném na ženách, včetně ženské obřízky. My jsme zadali studii, která mapuje stávající situaci a trendy v oblasti eh, obřízky. Eh, velmi eh, dobře víte, že máme empirické znalosti, různé střípky zkušeností a poznatků, zejména díky nevládním organizacím, které pracují v terénu, ale nemáme skutečnou ehm, všeobsáhlou mapu nebo obraz toho, co se skutečně děje. Nyní se na takovéto mapě pracuje a v druhé polovině 20, roku 2012 by měla být hotova a to bude jakýsi základ pro eh, lepší pochopení situace a pro posouzení eh, dalších postupů, respektive reakce eh, na tyto nepřijatelné postupy a vlastně mm, mrzačení zejména mladých dívek ženy eh, zastoupené ve správních radách. Eh, další bod. Eh, vy víte, že Postavení žen v rozhodovacích procesech je z našeho úhlu pohledu jednou z priorit. A dobře víme díky řadě vědeckých důkazů, že rovné postavení mužů a žen přispívá k ekonomickému růstu a tento ekonomický argument eh, skutečně převažuje eh, a eh, je rozhodující pro posilování účastí žen eh, v podnikovém vedení, ve správních radách a tak dále. Já jsem dobře porozuměla vaši pozici ve vztahu k usnesení paní Kraci v roce 2011, paní Intfeld a Petty Kainen eh, v letošním roce a vy jste požádali komisi, aby navrhla legislativu v této oblasti já jsem vyslechla vaše názory. Víte, že jsem zahájila i veřejné eh, připomínkové řízení na základě velmi přesně položených otázek. Nejde pouze o to, zda ano či ne, ale jsou to konkrétní otázky. Eh, toto připomínkové, připomínkové řízení doběhne koncem eh, května a poté to projednám s kolegy v komisi a poradíme se, jak postupovat dále ještě po letní přestávce v letošním roce. Otázka mateřské dovolené a směrnice o mateřské dovolené. To je do jisté míry frustrující, že? Jedná se o materiál, kde by, myslím, každý rád viděl eh, pokrok. Já jsem velmi těsně spolupracovala eh, s posledními třemi předsednictvími, abych eh, podnítila pokrok v této věci. Já musím přiznat, že předsednické země, například eh, Polsko dokonce uspořádalo zvláštní setkání ministrů věnované pouze tomuto tématu. Takže vše co mohlo být podniknuto, podniknuto bylo. A já jsem eh, také předestřela ministrům eh, eh, návrh Evropského parlamentu, takzvanou ehm, doložku Passarelli, kde se upravují e, různé formy mateřské dovolené. Každopádně komise podnikne vše, vynaloží veškeré úsilí, aby přispěla k pokroku. Nicméně musím přiznat, že zatím jsem zaznamenala velmi nepatrné úsilí ze strany Rady přiblížit se k pozici parlamentu. A proto bych eh, se vás chtěla zeptat, co vy považujete za vhodné řešení, vzhledem k tomu, že veškeré to eh, jednání a dohodovací eh, úsilí, které jsem do toho vložila, nepřispělo k odblokování těch blokád. Další téma, které není velmi veselé, je článek 19 směrnice o eh, rovném nakládání. To je zablokováno vinou politické pozice některých členských států, byť panuje eh, většina eh, pro eh, přijetí směrnice, i když některé eh, eh, země této většiny mají určité obavy ohledně dílčích aspektů směrnice, ale to se dá vyřešit v rámci nebo cestou jednání. Směrnice ale vyžaduje jednomyslnost. To je tedy problém. Již po několik let komise obhajuje návrh směrnice, podporuje předsednické země, které pořádají různá odborná zasedání o směrnici, to je v pořádku, ale ta politická blokáda přetrvává. Eh, rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Jak víte, to je jedna z priorit komise v rámci strategie pro rovné postavení eh, na léta 2010 až 2015. A jak známo, je to něco, co je také zakotveno eh, ve smlouvě a ve směrnici o rovném nakládání mužů a žen eh, na pracovišti. Zajisté znáte poslední eh, číselné údaje. Došlo k poklesu ze 17,6 na 16,4 průměr, v průměru, ale v některých zemích je tato, se tato mezera nebo propast zvětšuje. Jak víte, jedná se o velmi složitý problém, eh, vycházející z řady eh, příčin. Nelze obecně říci, že eh, muži vydělávají více než ženy. Musíme také zkoumat důvody, které k tomu vedou. Musíme mít tedy více úrovňový přístup k tomu a musíme také jednat na všech úrovních a v těsné součinnosti s institucemi členských států, ehm, s odbory, se svazy zaměstnanců zaměstnavatelů a tak dále. Dobrá práce paní zpravodajky eh, Bauerové eh, vyslala i eh, dobrý signál tímto směrem. Zaprvé musíme uplatňovat a provádět stávající pravidla. Komise, co by strážkyně smlouvy tak činí, monitorujeme a kontrolujeme, zdali stávající směrnice eh, je správně prováděná či nikoli a eh, jaké jsou nedostatky. Eh, také zveřejňujeme, respektive jsme zveřejníme v roce 2013 zprávu, hodnotící zprávu o provádění směrnice. Za druhé, je nesmírně důležité, aby zaměstnavatele a vůbec zainteresované strany byli průběžně informováni o tom, že e, jsme touto věcí zneklidněni. E, Zajistě si vzpomínáte na druhý Evropský e, den rovného odměňování 2. března tento den byl poznamenán celou řadou kampaní, e, inzercí e, pro rovné odměňování a tak dále v tisku, internetu a tak dále. Komise rovněž zahájila iniciativu na zvýšení e, povědomí a iniciativy podniku a také bude podporovat vzdělávací činnosti a výměnu dobré praxe mezi podniky Mm, a také jsem těsně spolupracovala s průmyslovými organizacemi na tomto tématu ve snaze přimět je k tomu, aby informovali své členy o tom, co probíhá v této oblasti. A to mě přivádí k třetí, e, třetímu prvku, který je rovněž velmi důležitý. Je to otázka transparentnosti e, v mzdách a platech. Tady si plně uvědomujeme, jak jednotlivé akce, pilotní projekty v Portugalsku, Německu a Rakousku, teda v zemích, které eh, vytvořily nástroje pro lepší transparentnost, jak eh, teda pokročili v tomto ohledu. Další bod, pane předsedo, jsou eh, Romové. Jak víte, existuje náš evropský rámec a jak víte, v rámci tohoto evropského rámce byly všechny členské státy požádány, aby předložili své národní strategie. Ano, všechny eh, členské státy předložili své národní strategie. Nebylo to snadné je k tomu dohnat, ale ano, předložili je a nyní je komise analyzuje a posuzuje a výsledky zveřejníme zakrátko. Dále chtěla jsem zmínit to, že máme nový program um, pro práva a občanství a tam je otázka Romů začleněna jako priorita. Nebylo tomu tak v minulosti, ale nyní ano. Dále přístupnost. Možná vás bude zajímat to, že komise v současné době pracuje na návrhu dokumentů o přístupnosti, a chceme tak zlepšit fungování vnitřního trhu a přístup k zboží a službám. Netýká se to jenom postižených osob, ale také starších například. Například starších osob, které postupně mohou nabít nějakého postižení. Takže tento akt se bude zaměřovat na překážky volného pohybu mezi členskými státy, ehm, což je způsobeno různou legislativou jednotlivých států. Bude to iniciativa velice eh, přátelská také pro obchody. Já si myslím, že můžeme dělat dvě věci najednou. Můžeme jednak nabízet přístupné prostředí starším osobám a postiženým a zároveň je možné podporovat eh, evropský průmysl tak, aby vytvářel takové zboží a takové služby, po kterých bude stále větší poptávka. To znamená, že to není pouze otázka práv, ale také otázka růstu. A poslední aspekt, který bych chtěla zmínit, to se týká toho nekonečného příběhu, a sice telefonní linku pro pohřešované děti. Já jsem začala v tomto boji eh, v době, kdy jsem působila jako komisařka pro telekomunikace, kdy jsem uvolnila linku 116000, kde eh, se dají ohlašovat pohřešované děti a to už je před mnoha, mnoha lety. Od té doby chci přimět členské státy k tomu, aby tato linka opravdu fungovala. Pozitivní je to, že tato linka funguje a je v provozu v 17 členských státech, ale negativní je samozřejmě to, že to nefunguje ve všech 27 členských státech. Takže já budu i nadále vyzývat všechny ty zbývající státy, které ještě nemají v provozu tuto linku, aby tak učinili co nejdříve. Chtěla bych také vyzvat k zapojení všech zúčastněných stran eh, členských států, národních regulátorů a také Eh, nevládních organizací. Na konci května proběhne konference, kde se také sejdou všechny zúčastněné strany a na tuto konferenci pozván také parlament. Děkuji, pane předsedo. Tak so, my... Děkuji mnohokrát. Samozřejmě bylo zajímavé si vyslechnout Eh, čím se v současné době komise zaobírá. Dovolte, abych dal teď prostor jednotlivým poslankyním. Paní Honibol jako první, protože ona je zpravodajkou. Thank you, Ano, děkuji pane předsedo, děkuji také paní komisařce. Toto prohlášení bylo velice obsažné a my víme, že jste se zavázala k eh, tomu, že těmto aspektům věnujete podporu. Já vám děkuji za to, že se tomu věnujete. Také jste odvedla velký kus práce, za to vám chci také poděkovat. Já bych se chtěla postupně vyjádřit k některým tématům. Nejprve pokud je o násilí páchaném na ženách. Jak jistě víte, my v rámci našeho výboru na této otázce pracujeme už dlouho a násilí zaměřené na jedno pohlaví je opravdu velice důležité. Rozhodně, eh, nevím, zda se to zlepšuje, ale rozhodně se nám nepodařilo toho úplně zbavit. My jsme tedy zaměření na tento problém a také vítáme vaše úsilí v této souvislosti. Už několik let žádáme o návrh směrnice, eh, která se bude zaměřovat na násilí páchané na ženách a také na obsažnou strategii. Já vím, že se na tomto pracuje, jsou eh, různé iniciativy, například iniciativa v rámci balíčku pro oběti, to je pozitivní. Ale kromě toho bychom chtěli opravdu celkovou uh, strategii, tak jak je to uvedeno ve Stockholmském akčním programu. To je pro nás, tedy pro náš výbor, klíčová priorita. Jednak tento rok, ale až vlastně do konce pracovního programu na rok 2013, nebo do roku 2013. S tím souvisí další aspekt, který jste zmiňovala vy, a sice ženská obřízka. Já jsem velice ráda, že v této věci také probíhá práce, proběhne velmi kvalitní výzkum, a také se podporují nadnárodní projekty. Já bych chtěla také zdůraznit, že v Evropské unii se toho hodně podniká. Byla vydána nedávno zpráva ve Spojeném království. Jak jistě víte, já jsem tady za Londýn, kde je to velice významný skrytý problém. Já bych se tedy chtěla zaměřit na to, co se děje v rámci našich hranic, nejenom na to, co se děje ve zbytku světa, protože toto je skrytý problém, tím pádem je to obtížné a opravdu ehm, ty komunity, ve kterých to probíhá v rámci našich členských států, jsou sami často neviditelné a z toho důvodu eh, je důležité se na tento aspekt zaměřovat i nadále a pokračovat probíhající práci. Navíc si musíme ještě rozšířit tak, aby sem spadaly všechny oběti. Dále bych chtěla zmínit program DAFNE. Jak jistě víte a my všichni víme, toto je velice významný a úspěšný program. Já doufám, že budeme nakonec ujištěni v tom, že tento program bude zachován i ve chvíli rozpočtových škrtů. Já vím, že se tady objevily určité hrozby. Ten program je ohrožen a já bych vás chtěla vyzvat, abyste zajistili, že ten program bude probíhat i nadále. Bude mít buď současné eh, financování, případně více protože opravdu byla odvedena skvělá práce v rámci tohoto programu a také má dobrou reputaci. Dále ženy na rozhodovacích pozicích. Já si velice cením té práce, kterou jste provedla, eh, pokud je o aspekt žen ve vedení společnosti, je to velmi důležitý aspekt. A také se tomu věnuje velká pozornost. Když jste to poprvé ohlásila, alespoň ve Spojeném království, to byla novinka. Nebránili jsme se tomu ale. Myslím, že se to setkalo poměrně s velkou podporou. E, ta současná situace není považována za uspokojivou a většina komentářů, snad s výjimkou naší vlády, ale téměř všichni ostatní se domnívali, že opravdu ve vedení společnosti by mělo být více žen. A to je skvělé. Já myslím, že tady opravdu um, otevíráme cestu tomto aspektu a já jsem si jistá, že i vy budete pokračovat v této práci a náš výbor vás v tom bude podporovat. Dále ještě se to také týká rozhodování. Chci říci, že musíme zajistit, že více žen bude provádět politická rozhodnutí. Já myslím, že ta, tento aspekt se zlepšuje, ale v některých členských státech ta situace stále ještě není úplně ideální. To je něco, na co bychom se my měli zaměřit, tedy náš výbor, jako volená instituce. Já myslím, že v této souvislosti bychom my opravdu měli zachovat eh, ten hybný moment a dělat případně ještě více. Měli bychom podporovat členské státy, aby do státní legislativy i do místních samozpráv zapojovali více žen. Pokud je o další aspekty, které jste zmiňovala, chtěla bych se ještě vyjádřit k nerovným platům pro ženy a muže. My jsme odsouhlasili zprávu, ta, proběhla, dne, ta prošla dnes dopoledne výborem, byla schválena, takže máme dokument na toto téma. A jeho snahou je minimalizovat tento rozdíl v platech. Je to věc, na které také už pracujeme velmi dlouho. A já bych chtěla, aby spolupráce mezi vámi a naším výborem pokračovala i v budoucnu. Opravdu musíme zajistit, aby ženy i muži měli stejný plat, a ta nespravedlnost nerovných platů by měla být ukončena v celé EU. Jak jistě říkáte, jak správně říkáte, je to jistě komplikovaný problém. Ale já myslím, že musíme pokračovat v této práci, musíme se tím zabývat i nadále a zajistit, aby ženy i muži pobírali stejný plat. Také musíme zajistit transparentnost, jak říkáte, v této souvislosti. Dále, vaše myšlenka, která se týká obchodního sektoru, to je skvělá myšlenka. Řada věcí, které my tady projednáváme v, eh, v našem výboru, jsou zaměřeny na ženy a z toho důvodu my je také provádíme. Ale kromě toho budou prospěšné pro společnost jako celek, na to bychom neměli zapomínat. Nesmíme zapomenout na to, že když zlepšíme postavení žen, většinou často také zlepšíme eh, postavení mužů a vlastně celé struktury. V podstatě se tím eh, zlepší celkově náš každodenní život. Z toho důvodu je velmi pozitivní to, že my v našem výboru se snažíme už dlouhou dobu eliminovat tento rozdíl v platech. Dále zaujalo mne to, co jste říkala o Romech. Velmi ráda bych, aby tato iniciativa byla rozšířená a obsahoval také jiné etnické skupiny. Protože to není problém pouze Spojeného království. Potýká se s tím i řada jiných evropských zemí, jsou tam lidé pocházející z jiných částí světa, a v důsledku toho často nastávají potíže a napětí. Je to způsobeno způsobem, jakým dané komunity žijí v zemi, kde se zrovna nacházejí. Takže já bych chtěla, aby v nějaké fázi tato iniciativa pro Romy, která je skvělá, byla postupně rozšířena také tak, aby, tak, aby se spadaly také jiné minoritní spole, společenství a komunity. Dále bych se chtěla zmínit o otázce otcovské dovolené. Vy jste se zmiňovala o směrnici o mateřské dovolené, to je také součástí této otázky, ale specificky se chci zeptat, jak na tom jsme v otázce otcovské dovolené. To jsou prozatím otázky, které by zajímaly mne a ještě jednou vám děkuji za vaši zprávu. Tak så mycket Děkuji Máme tady veliký čilý zájem, takže dáme slovo dalším. Je tady veliké, veliký zájem na diskusi s paní komisařkou. Budu muset tady omezit dobu řečnickou, takže každá koordinátorka bude mít dvě minuty a jistě se budete držet tak, aby vaše otázky mohly být také zodpovězeny takže nejdřív koordinátorky za nejrůznější politické skupiny podle odpovídajícího pořadí. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla jsem poděkovat paní komisařku za to, že je dnes mezi námi. Děkujeme za vaši obšírnou zprávu a abych, dovolte, abych vám poblahopřála za práci, kterou už jste udělala. Nejprve bych se chtěla vyjádřit k otázce násilí na ženách. Je jasné, že nám chybí dostatek statistických údajů, nemáme komparabilitu a přístup dostatečný k těmto údajům. Chtěla jsem se tady zeptat, zda komise počítá s tím, eh, že by tady došlo k určitému přispění tím, že bychom měli dostatek údajů, které by byly operační a srovnatelné a dostatečně strukturované a aby byly také přístupné pro agenturu pro rovnost pohlaví a jakým způsobem by bylo možno vytvořit takovou databanku v roce 2013. Co se týče žen zastoupených ve správních radách, v připomínkovém řízení vy jste říkala, že ty konzultace budou uzavřeny koncem května. Mě by zajímalo, jakou formou v jednotlivých členských státech bychom mohli dospět k určitému zveřejnění zveřejňování výsledků, které se potom projeví eventuálně v legislativním opatření. Dále, co se týče odměňování stejného mužu a žen, statistické údaje, které budou publikovány v roce 2013, tady bych chtěla vědět, jak chce komise eventuálně překonávat překážky k přístupu přístupu k těmto informacím, především proto, že soukromé podniky nemají povinnost informovat. Dále bych chtěla vědět, s čím počítáte v jednom z návrhů, a to je možnost revidovat článek 20 ze směrnice 2064, která umožňuje posílení organizací v jednot, a gremi v jednotlivých členských státech, jak tyto by mohly přispět eh, k tomu, aby došlo ke snížení rozdílu odměňování mužů a žen a a další věc, to se týká té Evropské občanské iniciativy, eh, protože eh, Tady se to týká možností, s jakými překážkami eh, jste nejvíce konfrontována a jak je hodláte překonat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji, paní komisařko za eh, rozsáhlou zprávu. Ladí mě poněkud optimističtěji, protože eh, mám eh, dojem, že v této chvíli jsme učinili krok zpět. Například včera jsem obdržela pozvánku na konferenci na univerzitě v Lovaní a je tam 29 mužů řečníků, ani jediná žena, která by promluvila během dvoudenní konference. Myslím, že je to normální, protože, jak říkám, prožíváme jaký jakýsi krok zpět a proto jsem ráda, že se tak intenzivně věnujete eh, roli žen v rozhodujících nebo rozhodovacích eh, procesech. Nejde o to zda, ale jak. Jak eh, zpracovat legislativu o zastoupení žen v rozhodovacích procesech, anebo vypracujete pouze akční plán. K tomu eh, mohla byste to trochu rozvinout, i když eh, samozřejmě vím, že ta práce ještě není u konce, ale my na to skutečně čekáme a také jde o stanoviska členských zemí. Je velmi důležité, aby Evropská unie v tomto ohledu něco učinila, zejména nyní, kdy jsou členské státy zaměstnané mnohem více krizí než rovným postavením. Za druhé, rozdílem v odměňování a také mm, pokud je o transparentnost, je důležité, abychom mm, měli, mm, se, se zaměřili na malé a středně velké podniky, které převažují v členských zemích zemích. Například v mé zemi 90 eh, procent eh, žen pracuje v malých a středně velkých eh, podnicích. Takže mm, by se ty iniciativy měly vztahovat nejenom na velké podniky, ale na malé a středně velké. Je důležité na to pamatovat, protože eh, malé a středně velké eh, podniky eh, jsou páteří v evropském hospodářství. Děkuji. Thank you very much, President. Uh, thank you, Madam Reding, uh, for your commitment. Uh, Děkuji, paní Redingová, za vaši zprávu. a za vaši účast na naší schůzi a za to, že jste se podělila s vašimi eh, názory. Skutečně díky těsné spolupráci jsme učinili rozhodující krok eh, vpřed. Chci vám také poblahopřát eh, k vašemu osobnímu zaujetí a za podporu týmu, který byl účasten trialogu o směrnici já se domnívám, že eh, práce parlamentu a spolupráce s odborníky z komise nám umožní dosáhnout dobrého návrhu nejenom z hlediska kvality, ale také z hlediska prezentace eh, našich eh, myšlenek na veřejnosti. Učiníme tak velký krok vpřed. Mám nyní na mysli téma násilí páchaném na ženách je důležité skutečně vycházet eh, z, ehm, respektive přistupovat k tomu individualizovaně, adresně a eh, nikoli pouze ehm, systémově. Já se domnívám, eh, že vše, co zaznamenáváme v obou legislativách, a co se týká účasti nevládních organizací, bude eh, vámi podpořeno nejenom morálně, ale také určitým finančním vybavením tak aby nevládní organizace měly příležitosti těsně spolupracovat eh, s vládními orgány. Je nutno, aby se jim eh, dostalo finanční pomoci, aby eh, mohli rozvíjet své aktivity, aby získali určitou známost v členských zemích, aby je znali i oběti a měli k ním přístup. Mohli se na ně obracet a využívat jejich služeb. Moje otázka se týká úmluvy Rady Evropy. Je již ve stádiu podpisu a ratifikace. Jaké jsou vaše další plány, pokud jde o ratifikaci e, za Evropskou unii. Děkuji. Och som ersättare för koordinator Corneliusson ger nu ordet till fru Brandner. Varsågod. Yes, um, thank you, Mr. President, and warm welcome to commission. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařce. Měl bych několik otázek. Něco z toho už tady zaznělo. Um, a já bych začala rovným platem. Vy jste říkala, že naše zpráva se ubírá správným směrem, ale zároveň my vzhlížíme k vám. Vy jste se dále zmiňovala o transparentnosti, což je klíčová součást naší zprávy. Já myslím, že v této souvislosti budeme potřebovat lepší legislativní rámec. Vy jste se nezmiňovala o jedné zemi, která není v EU, ale přesto podle mého názoru je zajímavá, a to je Švýcarsko. Švýcarsko má model, který by mohl být podle mého názoru zajímavý, pokud je o transparentnost a rovný plat se také týká například e, osob, kteří přišli sem jako migranti, nejenom e, mužů a žen, ale je to vlastně širší koncept. Řekněme to následovně. My máme ehm, důkazy, nevím, zda potřebujeme ještě další studie nebo něco dalšího. Nicméně měli bychom eh, už konečně splnit to, co je v římské smlouvě v roce 1957. Měli bychom zapracovat transparentnost do všech právních postupů. Je to obsaženo v naší zprávě, ale já myslím, že mnoho žen v terénu opravdu spoléhá na vás v tom, že budete odvážná, že přejdete k dalšímu kroku. Protože u všech aspektů eh, rovných platů eh, nemůžete zasahovat vy, my s tím souhlasíme. Například v Německu eh, se některými aspekty zabývá Bundestag, ale některé aspekty vy měnit můžete. A tam, kde můžete jednat, prosím jednejte. Já myslím, že budete muset zareagovat na naši zprávu a asi by bylo velká škoda, kdyby vaší odpovědí bylo to, že nemáte v plánu eh, provádět žádné právní změny. Další aspekt, pouze velice stručně, to se týká nadcházejícího dokumentu o paritě. Já myslím, že toto je velice dobrá iniciativa. My musíme zajistit takovou tu paritu a pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme začít nyní. A nakonec ještě o sexistických reklamách. My jsme totiž zaznamenali ve všech zemích tento aspekt nebo jeho nárůst. Po celé roky se toto snižovalo, ale nyní se to znovu začalo zvyšovat a není to součástí legislativy. Možná by tedy bylo dobré nyní se na tento aspekt zaměřit a zrevidovat existující legislativu. Děkuji. A paní Jana Kodapy. Coming, um... Děkuji, děkuji také paní komisařce za to, že se dostavila eh, na zasedání našeho výboru. My si toho velice ceníme a ceníme si také toho, co děláte v této souvislosti. Vy jste říkala, že Eh, tato otázka, eh, nebo touto otázkou se, eh, by se měli zabývat i jiní komisaři. Já myslím, že to je skvělý nápad. Asi bychom měli pozvat i jiný, jiné komisaře na naše zasedání a vidět, čím se oni zabývají. Pokud je o EPO, já jsem velmi ráda, že se tím zabýváte, že se zaměřujeme na trestní právní i občanskoprávní aspekty EPO. V rámci našeho výboru vykonáváme velký kus práce, ale musíme mít na paměti to, že pocházíme z různých členských států a musíme respektovat i rozdíly mezi členskými státy. Někdy se zasekneme, někde, Právě z tohoto důvodu, ale existují oblasti, kde musíme spolupracovat, musíme pomoci ženám eh, v tom, aby byly opravdu vyslyšeny. Musíme zastahovat eh, v oblasti nucených sňatků například. Eh, velmi ráda bych abychom se tím zabývala. Včera v rámci koordinátorů jsme e, jednávali situaci lesbiček v Kamerunu, kde jsou kolektivně znásilňovány a já myslím, že toto například bychom také měli zapracovat na pořad jednání a Evropa by tady mohla pomoci. Pokud je o kvóty, já myslím, že má kolegyně má pravdu. Kamerun podporuje kvóty a ve Spojeném království se na to zaměřujeme eh, jinak. Může se jednat o dočasné kvóty, nemusí to být stále kvóty, ale je to otázka, eh, na kterou by měly nahlížet jednotlivé členské státy. Pokud je potřebují, tak eh, to mohou zvolit. Dále bych chtěla, abychom se zaměřili také na vzdělávání, abychom mohli přejít k dalšímu kroku. Dále zmiňovala jste se o, rodiče, o mateřské dovolené. Ano, tady musíme opravdu zakročit. Tady tři věci, aby to nebylo povinné, založené na členských státech a flexibilní. Pokud chceme zvolit flexibilní řešení, tak já bych navrhla vytvořit menší skupinu, kde budou zastoupeny různé skupiny eh, z parlamentu, bylo by nás asi osm. My bychom se sešli a mm, hledali nějaké společné názory s radou a snažili bychom se zjistit, kde můžeme pokročit vpřed, protože v této fázi podle mého názoru se musíme sejít, musíme se zaměřit na to, čeho se můžeme vzdát, eh, co musíme podpořit. Říkají mi, abych eh, si pospíšila. Jenom chci říci, že pokud se takto nesejdeme, tak ve směrnici je celá řada dobrých věcí, o které bychom mohli přijít. A pokud je o pohřešované děti, já na tomto pracuji. Samozřejmě Spojené království má bohaté zkušenosti v této oblasti a můžeme se také podělit s členskými státy. Děkuji mnohokrát. Paní Lelka. Děkuji mnohokrát, paní Redingová. Nejprve bych chtěla i já poděkovat za to, že jste mezi nás přišla a že jste nám podala tak obšírný úvod. Rok 2012 je rokem eh, dosažení rokem vlastně aktivního stárnutí a solidaritou mezi generacemi. Na to nelze zapomínat. Na trhu práce je celá řada i starších žen, ale mají velice špatné postavení. Právě jste se o tom zmínila. Mzdový spáč, rozdíly ve mzdách mezi ženy a muži jsou skutečně rozdílné. Uh, Eh, a že nejsou diskriminovány už tímto způsobem v pracovním životě eh, protože tím samozřejmě dochází k určitému přerušení v profesním životě, tím, že mají děti a potom prostě se mohou v důchodu dostat až do chudoby, protože dostávají příliš nízký důchod. Ehm, základní penze, státní důchody se mají ještě krátit a to je přitom jediný příjem pro ženu jako takovou. A myslím si, že tento problém musíme ještě řešit. Celá řada žen neví, že existují určité úpravy a regulace, co se týče diskriminace věkové. Co si myslíte, můžeme udělat lépe v takové osvětě proti diskriminaci? Kromě toho je třeba, aby celá řada žen trpěla určitě stereotypem co do pohlaví. Měli jsme tady k tomu určitou zprávu od jedné kolegyně a já bych ráda věděla, Eh, co se k tomu chystá v různých generálních ředitelství komise. Já už jsem podala písemný dotaz, ale odpověď byla ne příliš optimistická a dost nejasná, takže já se vás ptám, co vy hodláte dělat eh, ve všech oblastech politiky pro to, aby Eh, diskriminování genderové eh, bylo potíráno. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Golmajerová. Děkuji. Milá paní místo předsedkyně, milá Vivien, jsme rádi, že vás tady eh, vidíme a ráda bych se zaměřila na eh, tři oblasti, eh, které, kterých se některých, některé kolegyně již dotkly a ráda bych slyšela něco více o návrhu pracovního programu na rok 2013. Takže tři body. pokud jde o závaznou eh, legislativu a nařízení, to by mělo přesahovat kvantitativní cíle a mělo by to eh, obsahovat také určité efektivní sankce v případě nedodržování. Ehm, hovořím eh, nyní o zastoupení žen v rozhodovacích procesech. Já od dětství bojuji za kvóty. Ve vás ehm, jsme nalezli ohromnou partnerku, takže bojujme dále pro větší zastoupení ženy je to dobré pro ekonomiku, pro společnost, pro všechny. Eh, pokud jde o eh, nezaměstnost eh, mladistvých, ano, my letos Evropská socialistická strana uskutečňujeme kampaň pod názvem Evropská záruka eh, eh, mládeže eh, a voláme po určitém novém společenském kontraktu nebo společenské smlouvě s tím, že každý mladý člověk by měl mít právo a nárok na práci nebo určitou pracovní praxi, která bude trvat alespoň čtyři měsíce. Samozřejmě, že to vyžaduje určité finanční závazky prostředky nebo eh, finanční eh, zdroje. A dále, pokud jde o obchodování, v roce 2006 byla přijata, byl přijatý, eh, přijat akční plán boje proti obchodování se ženami. To bylo schváleno i členskými státy. Já vím, že komise v tom pokročila. Komise musí eh, spolupracovat s Europolem, Eurojustem a předložit eh, rozsáhlý dokument o mm, boji proti obchodování. Pokud jde o světový pohár euro a olympijské hry v Londýně co hodlá Evropská komise ve spolupráci s členskými státy připravit v rámci eh, boje nebo prevence eh, proti obchodování eh, s, se ženami a také pokud jde o boj proti prostituci. Děkuji vám a jsem velice ráda, že jsme vás mohli opět uvítat. Děkuji mnohokrát. Paní Bosku. Paní a potom paní Jaroka. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko Redingová. Mám tři body, které bych ráda zmínila. První se eh, týká eh, balíček oběti nebo obětech. Eh, díky parlamentu se více zaměřujeme na násilí páchaném na ženách. Jsem ráda, že říkáte, že je to důležité. A moje otázka je, do jaké míry Evropská komise podpoří pozici parlamentu, zejména pokud jde o ustanovení o preventivních opatření, pokud jde o identifikace, identifikaci specifických opatření a pokud jde o e, školení odborníků. Druhá otázka se vztahuje na ženskou obřízku. My získáme studii, kterou jste zadala, jak víme. Samozřejmě v roce 2013 komise předloží opatření, kdy přesně můžeme očekávat, že komise eh, splní svůj slib, totiž vypracuje celoevropský rámec eh, v této oblasti, bude to v roce 2013. A poslední otázka se týká nové umluvy Rady Evropy o boji a předcházení eh, násilí páchaného na ženách. Je to nyní těsně před podpisem, jaká je situace v členských státech, pokud jde o podpis a ratifikaci a bude Evropská unie tu situaci analyzovat a zpřístupní nám výsledky, teda Evropskému parlamentu. Děkuji. Uh, Děkuji paní Boskot, že dodržela časový limit a patří vám za hvězdič, hvězdička. Za odměnu poznamenám si to. Jaroka Nyní paní Jaroka a potom paní Češková commitment to keep the anti-poverty. Děkuji paní místo předsedkyně za to, že se zabýváte těmito aspekty. Jsme velice rádi, že eh, romská iniciativa bude rozšířena i na další oblasti. Chtěli bychom také, aby v tomto klíčovém eh, momentu se toho stalo více. Aby se všichni vyjadřovali k zapojení Romů. Já myslím, že je důležité se tímto zabývat. Má otázka je následující. Nyní jsme se dostali do uh, konečné analýzy romské iniciativy a nás by zajímalo, do jaké míry nestabilní projekty vedou ke škrtům v jednotlivých zemích. Do jaké míry se domníváte, že náš argument, který spočívá v tom, že strategie pro Romy v této chvíli finanční krize musí být výchozím bodem pro těch 40 milionů osob, které eh, tím, které, osob, které jsou tím eh, postiženy. A chtěla bych se ještě zeptat, do jaké míry jste ochotná urychlit, uh, uh, <clears throat> urychlit implementaci směrnice Toto je také klíčová chvíle proto, abychom se zaměřili na to, kdo je nejvíce postižen a jakým způsobem. Měli bychom také posílit systém finančního monitorování, pracovní skupinu FRA a také bychom eh, z politického hlediska měli eh, nebo respektive podařilo se nám dosáhnout politického konsenzu mezi třemi institucemi a tento politický eh, konsenzus musí být také posílen. Musíme zajistit, aby i ostatní aspekty, o kterých eh, jste mluvila, byly úspěšné. My mluvíme o rozhodování, o pravomoci pro ženy a já bych vás chtěla upozornit, že všechny programy zaměřené na snižování chudoby budou proveditelné pouze v případě, že budeme mít eh, dobré vedoucí nejenom z etnických eh, skupin, ale také ze skupiny mladých a žen, díky kterým Eh, ty malé větší komunity mohou opravdu mluvit, eh, mohou opravdu dělat ty rozdíly, nejenom mluvit. Takže já si myslím, že byste se měla zaměřit na to, abyste posílila pozici těch, kteří eh, jsou ochotní promluvit a ti jsou zastoupeni všude v celé společnosti, nejenom v té rozhodovací části. Děkuji a teď paní Češková. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já děkuji za možnost vést s vámi tuto diskuzi a budu hovořit pouze k problematice kvót a zastoupení žen ve správních radách nebo respektive v rozhodovacích orgánech podniků. A to vzhledem k tomu, že i v České republice, odkud pocházím, se tato diskuze dostává nyní na veřejnost. Malé a středně velké podniky, které chci zmínit jako první, podle mého názoru nelze zatěžovat rigidními požadavky na účast žen ve vedení, jsou to podniky, které jsou většinou vlastněny několika jedinci a já neznám důvod, proč by eh, žena takový podnik nemohla založit a proč by ho nemohla vést nebo proč by se nemohla podílet na jeho vedení. Tam bych to viděla jistě jako zbytečnou administrativní zátěž a zbytečný požadavek. Co se týče ostatních, eh, obecně řečeno velkých podniků, nechci říkat eh, ty jednotlivé limity, které jsou stanoveny i v každém státě, který dosud ty kvóty zavedl jinak. Čili co se týče ostatních, tak to řečeno velkých podniků, mám obavu, že pokud budeme trvat na zavedení kvót, bude zastoupení žen pouze formální a mám velkou obavu, že do těchto výkladních skříní se dostanou ženy, nebo opět ženy, které nemají žádné rodičovské povinnosti. Proto vás chci vyzvat, protože vy jste eh, velmi aktivní, za což děkuji a i iniciátorkou všech opatření, které se týkají rovného zastoupení žen a mužů. Chci vás vyzvat, aby i v rámci opatření, která eh, budou činěna, v rámci legislativy, která bude eh, v tomto směru vyvíjena, Eh, byl kladen důraz na ty momenty, eh, které se týkají skloubení rodičovských povinností s pokračováním profesní kariéry, tak, aby, už končím, tak, aby právě ženy mohly dále se dostávat do těch vedoucích pozic tím, že nebudou muset přerušovat svoji profesní kariéru díky péči o děti. Čili děkuji za pozornost a věřím, že toto bude zohledněno. Tack för det. Och då går sista ordet till eh, Kochmeri. Och eh, ni får gärna försöka tala lite. Děkuji, nyní má slovo paní Kochmerin. Eh, samozřejmě, že eh, můžete mluvit i o něco pomalej, aby to tlumočníci stíla, stíhali. Děkuji vám. Děkuji. Paní komisařko Redingová, za vaši prezentaci. Jak eh, víte, já nesmírně podporuji eh, vaše úsilí o kvóty ve správních radách, zejména v mé zemi, v Německu. Je to velmi kontroverzní bod, ale chci vás požádat, abyste zůstala pevná. Eh, jiný bod. Jury dnes hlasuje o našem stanovisku o, k nařízení o zaměstnancích my eh, se tam zaměřujeme zejména na ženskou otázku. Zatímco většina zaměstnanců evropských institucí ehm, jsou ženy, tak čím eh, výše eh, v, na žebříčku ehm, kariérním se dostáváme, dostáváme, tím méně žen je tam zastoupeno. I když existuje v praxi již mnoho opatření o skloubení ehm, soukromého a pracovního života, přece jenom převažují ženy, které odcházejí na mateřskou dovolenou dovolenou. Naše otázka je, proč eh, si nevybírají mateřskou dovolenou více i muži. I tady je nutno mm, eh, myslet a vnes do toho prvek eh, rovného postavení. My si samozřejmě uvědomujeme ty rozpočtové limity, ehm, jemuž, ehm, nebo jimž nařízení o zaměstnancích evropských institucích podléhá, ale přece jenom je mm, nutno změnit způsob um, organizace rodičovské dovolené. My jsme dnes velkou většinou hlasovali o tom, že místo eh, hm, mnoha eh, milionů eur, které jsou vypláceny eh, rodičům během rodičovské dovolené a přesto dochází k poklesu příjmu během rodičovské dovolené. Přece jenom bychom chtěli, aby um, ten příjem představoval 60 um, výdělku. Příjem během mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. Děkujeme předem za vaši podporu. Thank you very much. And we had one more, uh... Děkuji vám a nyní máme ještě eh, jednu členku, která by se chtěla vyjádřit a je to paní Záborská. Děkuji mnohokrát. Eh, paní místo předsedkyně, paní komisařko, za všechny vaše připomínky, ale nikdo neodpověděl na vaši otázku, jak vidíme pokračování směrnice o mateřské dovolené. Já v současné době pohlížím na situaci v jednotlivých členských státech, kde situace ochrany žen Eh, když je žena těsně jaksi před slhnutím, není tak úplně dobrá. Eh, a především pro tyto ženy, které se nachází v této aktuální situaci, není ta situace dobrá, nevím tedy, bohužel paní Estrela to dnes není. Jestli procedurálně by nebylo lepší připravit nějaký nový text směrnice, kde by se také dalo hovořit o otcovské dovolené, ale také změnit název této směrnice, protože jestliže budeme hovořit o mateřské dovolené, tak už se to netýká jenom těhotných žen v práci. Protože jinak nevidím jiné možné řešení, jak z této situace vy. Děkuji mnohokrát eh, så mycket. Och jag tänkte faktiskt på samma sak som du, att det var in... Děkuji. Já jsem uvažoval stejně jako vy, je to otázka, na kterou ještě eh, nepadla odpověď. Paní Estrela dnes eh, bohužel není přítomná, ale možná, že paní komisařko již víte, že jsme již vedli mnohé eh, rozhovory, například s dánským předsednictvím a za podpory koordinátorů a paní Estrady jsme se obrátili na dánské předsednictví eh, písemně. Sdělili jsme, že jsme ochotni diskutovat o otevřených otázkách tak, abychom se dopracovali k výsledku. Snažili jsme se eh, poukázat na to, že hm, se považujeme za konstruktivní. My eh, si uvědomujeme, že v této oblasti je mnoho problémů. Dostali jsme odpověď od dánského předsednictví v tom smyslu, že Dánsko je připraveno ve vší otevřenosti s parlamentem eh, jednat, abychom se dostali vpřed, ale jak to přesně má proběhnout, to musíme eh, teprve vidět. Je jasné, že my za sebe se můžeme snažit o přínos eh, k této eh, zapeklité situace, ale nyní máte slovo vy. Děkuji, pane předsedo. Ve zkratce se pokusím eh, zodpovědět mm, alespoň většinu otázek. Hned se také vrátím k otázce mateřské nebo otcovské rodičovské dovolené Myslím, že je obtížné řešit otcovskou dovolenou, když ne, nemáme vyřešenou ještě ani mateřskou dovolenou. Jsem ráda, že eh, parlament avizuje flexibilitu a že dánské předsednictví avizuje, že tuto otázku předloží ministrům. Já se opět pokusím hovořit s dánským předsednictvím na toto téma. Já využívám nebo se chopím eh, této příležitosti, chápu se této příležitosti pokaždé, když se setkám s eh, ministry, ale mohu ehm, potvrdit, že chuť o tom hovořit ehm, je na straně eh, ministrů rady velmi malá, ale mm, samozřejmě pouze u jednacího stolu můžeme zjistit, ehm, kdo se jaké své eh, strnulé pozice může vzdát, kdo je ochoten ustoupit eh, v čem a jak. Eh, takže se budu snažit přimět zúčastněné strany, aby se opět sešly k jednání. Bez jednání nemůžeme zaznamenat pokroku. Programy. Dobře víte, že víceletý finanční rámec na léta 2014 až 2020 tam eh, eh, šest programů slučujeme eh, ve dva. Jeden je program o právech a občanství a druhý program je program spravedlnosti, Justice program ty názvy se tedy eh, vytratily, nikoli ale cíle. A finanční prostředky jsou zhruba stejné. Takže zatím se mi eh, podařilo zachovat úroveň financování. Ale vzhledem k tomu, že jsem komisařka pro oblast eh, spravedlnosti, tak mohu využít finančních prostředků pro spravedlnost také na financování programů boje proti násilí páchaném na ženách. Takovýmto způsobem můžeme teda mm, flexibilně využívat zdroje a mm, vyčlenovat mm, je na různé programy, například program pro práva obětí, i to bude financováno z tohoto zdroje. To je také program zaměřen, zaměřený převážně na ženy. Takže ubylo těch eh, názvů, těch eh, nadpisů, ale o to e, více synergií dosahujeme a také se snažíme do toho vnést určité politické potřeby, e, které zaznamenáváme takzvaně za pochodu e, víte, co se děje s Romy. Najednou jsme Eh, nebo se před námi vynořila problematika Romů. Neměli jsme eh, připravený eh, žádný program a proto je nutno uplatňovat flexibilitu. Za dva, tři roky může parlament či komise považovat něco za důležité, protože se vynořil problém a je nutno eh, pružně na tento problém eh, eh, reagovat tady jsme předtím narazili právě na nemožnost financování určitých programů pro Romy z důvodu určitých velmi strnulých pravidel financování. Takže rozpočet je zachován a e, akce budou pokračovat, i když pod e, jinými hlavičkami. Pokud je o FTM, jak jsem již uvedla, spolu s institutem vyvíjíme tu mapu pro Evropu. My víme, že ten problém e, přichází zvenčí do Evropy, ale vně Evropy ten problém nemůžeme řešit. Ano, naši komisaři, kteří mají na eh, starosti rozvojovou pomoc a pomoc v případě eh, katastrof, tak eh, to samozřejmě mají ve svých programech, ale ty problémy, které my pak musíme řešit, se projevují uvnitř Evropy. Jsou to vnitřní problémy a proto je důležité získat od institutu tu mapku, abychom věděli, kde je ten problém velmi akutní. A prosím, Předejte nám eh, tu zprávu. Nevím, jestli někdo z vás eh, viděl onu zprávu eh, Spojeného království, o kterém tady hovořila paní Anibal, protože mm, je zbytečné zdvojovat práci. A pokusíme se tyto otázky zařadit. Pokud jde obecně o otázku násilí. Ty dva instituty spolupracují a já jsem od prvopočátku žádala Vídeň, aby pomáhal Vilniusu, tak aby se mohl Vilnius rozvíjet. Nyní již institut ve Vilniusu eh, funguje dobře, má asi 40 stálých zaměstnanců a eh, začíná předkládat zajímavé eh, nálezy v oblasti rovného postavení mužů a žen a v roce 2013 vystoupá, tak říkajíc, na mm, svou řádnou letovou hladinu. Samozřejmě tyto dva instituty nemají tu práci zdvojovat, ale mají e, spolupracovat, mají totiž různé kapacity a budou-li e, spolupracovat, budou rychleji dosahovat účinné výsledky. O to se nyní snaží. A souhlasím například eh, i s tím, že eh, Institut pro rovné postavení eh, není institutem, který patří komisařce a tomuto výboru. Je to institut, který pracuje pro celou komisi a pokrývá všechny politické oblasti. Není to tedy něco, co je specificky vázáno na nás. E, například nyní se zabývají otázkou klimatických změn a e, jejich dopadem na ženy. Nutno zdůraznit, e, že všichni komisaři kolegia podepsali takzvanou chartu, to znamená, každý je odpovědný za vše. A řada eh, témat, které jste eh, nadnesli, se týká řady komisařů, například otázka chudoby, nezaměstnanosti mladistvých a tak dále. To spadá do eh, mnoha rezortů. Pane předsedo, pozvěte také jiné komisaře abyste eh, hovořili o jejich eh, portfoliích, o jejich eh, rezortech a abyste i v rámci jejich činnosti poukázali na situaci žen. Další otázka. Ženy ve správních radách. Souhlasím. To veřejné připomínkové řízení potrvá až do konce května. Pokud vím, tak jsme již nyní obdrželi, obdrželi obrovské množství eh, velmi různorodých pozicí. Je to velmi kontroverzní otázka, emotivní. Poté, co mm, koncem eh, května eh, vše shromáždíme, provedeme analýzu a v návaznosti na to na podzim předložím akční plán komisařům a přála bych si, aby se z toho stal zákonný eh, práv, akční plán. A samozřejmě k tomu budu potřebovat vaší práci. Nechci znít jako vaši spolupráci a pomoc. Nechci znít jako Sarkozy, ale skutečně eh, potřebuji vaši spolupráci. Musíte, eh, musíte eh, oslovit každého komisaře, kterého potkáte. Musíte zdůraznit, jak je to pro vás, pro parlament důležité. Já vím, jak je to důležité, ale když potkáte jiného komisaře, řekněte mu to také, protože E, to další rozhodování o kvótách proběhne uvnitř komise. A to mě přivádí k otázce nařízení o personálu. Chtěla bych říci, že v rámci komise jsme zapracovali otázku, tuto otázku velice vysoko, je to prioritní otázka na pořadu jednání a také jsme si stanovili e, cíle či kvóty, pokud se to tak dá říct. V podstatě e, už je dosahujeme. Pokud je o střední úroveň managementu, je cíl 30% v rámci komise. A já nemám tady přesná čísla k dispozici, ale myslím, že jsme na 27 či 28%. Je to 28%, takže jsme velice blízko dosažení této kvóty a opravdu se nám, podaří, opravdu se nám daří postupovat vpřed velice rychle. Já jsem měla minule sebou eh, konkrétní čísla, máme také brožurku, pokud by někoho z vás zajímalo, jaká je situace, jak pokračujeme a snažíme se eh, zapojit co nejvíce žen do toho nejvyššího rozhodovacího procesu, do nejvyššího managementu. Mé bohužel má negativní eh, obraz nebo negativní image, protože jsou tam diskriminováni muži. My tedy musíme začít eh, Eh, začít rovnováhu, protože máme 60% ve středním managementu a 80% žen v tom nejvyšším managementu. Já vím, že to není fér a musíme tady něco udělat. Každopádně to není vtip, to je realita. To eh, vám také mimo jiné ukazuje, že když hledáme talentované ženy, opravdu je možné je najít. Ty ženy existují. Z toho důvodu se jedná spíše o otázku toho, že musíme ty ženy hledat. Já myslím, že nám jde o to, abychom podporovali zastoupení kvalifikovaných žen a nejde jenom o to, abychom ženy mm, dali na danou pozici, protože tam potřebujeme ženu. To by bylo neúspěšné. My musíme vždycky hledat kvalifikované ženy. Nesmíme zároveň diskriminovat muže, jenom proto, že jsme se rozhodli, že budeme pomáhat ženám. Romská otázka je velice obtížná, jak jistě všichni víte to, že premiéři podepsali závazek a zavázali se tak, že zavedou strategie pro Romy ve státech. To nám samozřejmě pomohlo v tom, že jsme eh, pomohli, pomohlo nám to v členských státech toto eh, předložit. My jsme dokončili tuto analýzu a nyní už je jenom otázka týdnů, než budou eh, předloženy národní strategie a jejich analýzy. My samozřejmě potom budeme situaci monitorovat. Budeme ji monitorovat a také budeme mít možnost vyčlenit financování, poskytnout financování na tuto otázku, tak abychom mohli pomoci e, situaci ubírat se správným směrem. Ale ještě jednou opakuju, že to jsou vnitrostátní romské strategie. To znamená, že břemeno spočívá na členských státech. Břemeno, které se týká začlenění Romů do eh, škol a tak dále. Potom celá ta otázka násilí. Vy víte, že já nemám eh, moc ráda papírování a spíše podporuji reálné konkrétní akce. Z toho důvodu jsem navrhla ten balíček pro oběti tam je něco, co opravdu je možné implementovat v reálu. Nejedná se pouze o myšlenky, které se budou projednávat, ale je tam opravdu to gro, konkrétní aspekty zaměřené na oběti, zaměřené na to, abychom nalezli řešení. Dále probíhají kampaně zaměřené na šíření povědomí. Já myslím, že během Evropského roku občanů bychom měli využít této možnosti zveřejňování různých aspektů a také zmínit, co všechno pro občany děláme. Měli bychom jasně zdůraznit, že se zaměřujeme i na tento aspekt, tedy násilí. Dále pokud je o způsob, jakým pracujeme, Chtěla bych poděkovat paní Parvanové. Děkuji vám za způsob, jakým pracujete vy. Ano, naši specialisté jsou vám k dispozici, tak, abychom mohli z tohoto právního textu vytěžit co nejvíce, protože to bude velmi důležité. Zároveň je to velmi důležité z toho důvodu, že je to první takovýto dokument eh, evropské legislativy. Z toho důvodu je musíme mít správně nastavený, tak aby se to v budoucnu mohlo stát modelem a mohli na to navazovat ještě další akce a činnosti. Takže informační kampaně budou velice důležité. A pokud je o úmluvu Rady Evropy o prevenci a boje eh, proti násilí páchaném na ženách a domácím násilí, my toto velmi podrobně analyzujeme. Nejde o to, že řekneme, podepíšeme úmluvu. To je právní krok. To znamená, že to vyžaduje velmi podrobnou předběžnou analýzu. Musíme se také zaměřit na to, jaké to bude mít dopady v případě, že něco takového podepíšeme. Naši právní experti tedy v současné době tuto práci provádějí a práce bude dokončena ještě tento rok. Já se o tom potom vyjádřím eh, podrobněji, až budu definitivně vědět, k jakému závěru experti došli. A ještě jsem eh, zapomněla jednu věc, která se týká občanů. Jistě víte, rok 2013 je Evropský rok občanů. A jak už jsem říkala, tento rok občanů bude zaměřen na konkrétní kroky. Jde o konkrétní kroky či akce, které EU dělá pro občany. Jaké jsou sny občanů, co občany chtějí, abychom my udělali, jak chtějí, abychom měnili naše politiky. Já jsem se tedy rozhodla, že zahájím veřejnou konzultaci jiného typu. Stane se tak 9. května a bude se týkat o veřejnou konzultaci občanů. Občané EU nám budou moci napsat a říci, co chtějí, abychom pro ně dělali. Jak chtějí, abychom postupovali, jaký typ diskuze by měl probíhat, o čem by si chtěli vyměňovat názory. Takže prosím, dejte na vědomí všem zúčastněným stranám, že 9. května proběhne tato veřejná konzultace pro občany. A samozřejmě evropskými občany jsou také ženy, takže 9. začne uh, tato konzultace a my společně všichni s občany budeme moci připravit tento Evropský rok občanství. Během toho roku bude také vypracována zpráva a my už jsme vlastně všechno naplánovali. Naplánovali jsme jednotlivé prvky, kterým my se budeme zabývat tento rok. Některé z nich se také týkají žen. A myslím, že to také bude efektivní práce. Dále pokud je o otázku nerovných platů. Nerovné platy pro ženy a muži, jak jistě víte, je komplikovaný aspekt. Je to komplikované z toho důvodu, že velmi často na právní úrovni jsou věci v pořádku. My například máme příslušné směrnice, které zakazují, aby za stejný typ práce byla udělována různá mzda. Takže pokud se něco takového stane, je možné um, dokonce kontaktovat soud nebo vést řízení u soudu. Komisář pro sociální záležitosti bude muset hovořit eh, o komplikované otázce, která se týká chudoby, která hrozí starším osobám, včetně starších žen. Jak to řešit? Souvisí to také s péčí o děti a všemi souvisejícími aspekty. Souvisí to s péčí obecně. Péčí pro starší osoby, například starší osoby starší ženy budou mít špatné zdraví a navíc jim bude hrozit chudoba. Takže já myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby komisář pro sociální záležitosti mohl v rámci tohoto výboru diskutovat tuto problematickou otázku. Já se domnívám, že bychom měli i nadále spolupracovat a pracovat na zajištění transparentnosti. To je totiž otázka, kde spolupracujeme také se zástupci průmyslového odvětví, se zaměstnavateli a myslím, že tady můžeme eh, udělat další krok vpřed. Já jsem s velkým zájmem nahlížela na pilotní projekt, který zahájilo eh, Rakousko, Německo, Portugalsko a zaměřila jsem se na to, jaké výsledky budou dosaženy. Šlo o to, zda se situace opravdu mění a poté budeme moci projednávat například eh, s příslušnými vládami, s ministry, kteří jsou odpovědní za zajištění transparentnosti. S nimi potom budeme moci diskutovat o tom, komu se oni zodpovídají. Zodpovídají se pouze velkým společnostem, reagují pouze na velké společnosti nebo se obrací na všechny. Já myslím, že tedy na tyto problémy bychom se také měli v určité fázi zaměřit a postupovat eh, vpřed i v této oblasti. Já se dívám do poznámek, pane předsedo. FGM Ano, můj tým pracuje na té otázce, kterou zmiňujete vy. A já myslím, pane předsedo, že jsem víceméně na všechno odpověděla. Pokud ne, pokud jsem na něco zapomněla, jsem si jistá, že se ta otázka ke mně dostane přes sekretariát a budu na to moci potom odpovědět písemně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Jak víte, velice si vážíme toho, když přijdete mezi nás do našeho výboru a poinformovat nás o aktivitách, které plánuje komise a které chce komise provádět. Já bych chtěl připomenout pouze dvě věci. Víme, že jste nesmírně angažovaná ve všech těchto otázkách a také víme, že se s námi ráda setkáváte a ráda s námi diskutujete. Ale jak už jste řekla, měli bychom se setkávat i s jinými komisaři a hovořit i o otázkách, které jsou pro nás také důležité a které zase pokrývají eh, kompetenci jiní komisaři. Jistě se to pokusíme zohledit v našem plánování, abychom se sešli i s, jiným, s jinými komisaři, protože je tady celá řada otázek, kde otázka genderové problematiky se prostě by měla táhnout jak červená nit všemi odvětvími. My máme veliký zájem na užší spolupráci i s jinými výbory předkládáme další návrhy ke zlepšení postavení mužů a žen a důležité je poukázat na to, abychom všichni táhli za jeden konec provazu. Dovolte, abych vám ještě jednou srdečně poděkoval za to, že jste mezi nás přišla a doufáme v brzké pokračování tohoto úzkého kontaktu. Děkujeme za váš čas, děkujeme mnohokrát. Okay, or Jag vill yes, bara Takže děkuji. Chtěl bych teď pokračovat naše zasedání. Už nemáme tolik bodů na programu, jenom bod 20. Vlastně bod, bod 20, o tom už jsme hovořili. To byla cesta delegace jsme o tom hovořili, protože jsme měli čas. Teď tady máme jenom o 21 různé, nemáme tu nic, žádné připomínky, tak další bod 22, příští schůze našeho výboru. My jsme se chtěli sejít 29. a 30. května ale rád bych upozornil členy výbory na to, že budeme zasedat pouze 30. května. 30. května a tím pádem ukončuji naše zasedání a přeju vám všem překrásný den.